vám, pane Higginsi. Objeví se to, jak jste říkal, v zápise. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pane předsedo, chtěl bych prohlásit, že návrh usnesení Ruska, tak tam jsem hlasoval pro o tom,